Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dobrý den, dámy a pánové. Budeme tedy pokračovat v našem jednání, které jsme včera v 18.30 přerušili. A já teď dám slovo eh, paní kolegyni Liatny Riadě. Jejíž bod jsme přesunuli na dnešek týká se uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Toto není skutečně žádná komplikovaná zpráva. Vztahuje se eh, supermarketu Larisa 26. listopadu 2015 byla předložena žádost o příspěvek a bylo to poměrně rychlo, rychle vyřízeno. Všichni víme samozřejmě, jak to vypadá s krizí, kterou procházela Eh, řecká ekonomika od roku 2008 až do roku 2013 eh, a eh, snížila se zcela výrazně osobní spotřeba, nezaměstnanost šla prudce nahoru, máme ty zprávy ze sdělovacích prostředků i osobně, víme, že tady docházelo a dochází i k nedostatku potravin a není tedy před žádným překvapením, jak to zapůsobilo na krize Eh, v supermarketech. Samozřejmě, že celá řada eh, těch eh, drobnějších provozoven a družstevních provozoven musela v průběhu roku 2014 uzavřít. To samozřejmě nebylo, zabr- nebylo tomu zabráněno úspornými opatřeními. Pak 26. února 2016 začala řecká vláda poskytovat pomoc propuštěným pracovníkům státům, to už bylo v souvislosti s tím balíčkem. Ten balíček je koordinovaným balíčkem personalizovaných služeb a byl vytvořen na základě konzultací s zúčastněnými stranami, sociálními partnery a tak dále a má za cíl lepšit eh, zaměstnatelnost všech eh, těch zasažených pracovníků eh, a jinými slovy si myslím, že to skutečně odpovídá těm požadavkům a očekáváním, znalostem, dovednostem a tomu, co může ty pracovníky čekat v budoucnosti. Myslím si, že to je poměrně jednoznačný a dost nekomplikovaný text, takže pokud byste měli nějaké dotazy, jsem připravena na ně odpovědět. Předseda, děkuji. Takže teď eh, je na řadě pan Rubik, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Mm, také já bych chtěl poděkovat paní kolegyně. Samozřejmě pro nás všechny je důležitým předpokladem to, abychom pracovali na eh, důležitých tématech a samozřejmě celoživotní vzdělávání tomu patří. Komise si stanovila cíle, e, jako 20 e, HDP by mělo e, přicházet z výroby hmotných statků a samozřejmě z toho se potom dále může odvíjet zaměstnat ve službách a podobně. Já se tedy domnívám, že je velice důležité, abychom měli vysoké ambice také ve výrobě. Eh, myslím, že by bylo dobré, kdybychom si eh, eh, dali cíl také na rok 2030, jestliže v roce 2020 máme za cíl, aby to bylo 20 tak v roce 2030 bychom mohli mít podíl HDP eh, ve výrobě 30%. A já myslím, že eh, to je možné třeba v mém regionu, to plníme už dnes. A já myslím, že eh, toto je jediný cíl, jak skutečně zlepšit situaci. A já jsem velice rád a vděčný, že náš výbor se v této oblasti ujal iniciativy. Děkuji. Děkuji. Na řadě je pan Guan. Děkuji, pane e, předsedo, pan Vogan. Já e, si myslím, že eh, globalizační fond je důležitý. Je to jeden z nástrojů, které máme k dispozici a který by měl být využíván mnohem více. Bohužel zjišťujeme, že jsou tady některé členské státy, včetně toho mého, eh, které si nepřejí, aby eh, tento fond byl využíván. A je to škoda, že tady máme situaci, kdy to prostě dochází k nezaměstnanosti a třeba s pracovníci v ocelářství, manželství u nás, eh, kteří jsou propouštěni, nemohou eh, eh, být z tohoto fondu zajišťovány, takže bychom, zajišťováni, takže bychom vždycky měli vítat kdy, situace, kdy je tomu opačně, kdy třeba zde v případu Řecka se fond využívá a je dobře, že je tomu tak. Měli bychom se samozřejmě zabývat i pravidly, která, podle kterých se spravuje tento fond. Někdy je to e, trochu komplikované a e, někteří e, pracovníci si mezi tím najdou práci, kteří byli propuštěni, protože ten fond pracuje hrozně těžkopádně. Předseda, pan Kirstos je další. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodajce za to, že prokázala takovou sociální citlivost. Já naprosto souhlasím, že tady e, máme tuto zprávu jako velmi kvalitní text a dovolte, abych vám ještě e, dal další informace. Sektor eh, supermarketů prochází u nás v Řecku velkou krizí. Eh, jsou tady ty velké řetězce, které se snaží eh, přežít, musí se dále spojovat, fúzovat, aby tomu učinili zadost. To jsou velice zadluženi, zadlužen je celý ten řetězec až k zemědělcům. Je to velice obtížné téma a myslím, že naše intervence je dobrou myšlenkou, takže můžeme skutečně pomoci těm, kteří byli propuštěni eh, vzhledem ke krizi eh, tohoto odvětví. Jsou to lidé, kteří prostě chtějí eh, začít nový život. Situace je v Řecku stále neblahá. V roce 2005 Eh, tomu bylo už da, eh, velmi špatně, 2016 není lepším rokem, my doufáme, že se to všechno nakonec vyřeší a vyřeší brzo, ale dovolte, abych ještě zmínil některé problémy společné, spojené s fungováním eh, fondu, které nejsou zapříčiněny námi, ale kazí nám tak trochu renomé. Nejprve je tady otázka řecké byrokracie, ta to samozřejmě neurychluje, spíš naopak. A pak ty různé současné řecké vlády, především od roku 2015 dále, měly problémy se spolufinancováním, protože jsme neměli dost velký objem kapitálu a tam, kde prostě není dobrá dohoda mezi eh, věřiteli a řeckou vládou o stávající revizi, se to samozřejmě nelepší. Já chodím E, atenskými ulicemi a vidím lidi, kteří přišli třeba v oblasti sdělovacích prostředků o práci a stále ještě nedostali ty finanční prostředky, které jim byly slíbeny. Takže dovolte, e, abych ještě jednou e, zopakoval, že je třeba uzavřít takovou dohodu s řeckou vládou, tak, aby se vše dělalo, jak se má a abychom zůstali důvěryhodní. Předseda, děkuji. A dřív než dám slovo paní eh, kolegyni, aby uzavřela, dovolil bych si eh, se s vámi podělit eh, o takový dotaz, na který vlastně odpověď neznám právě e, ta, to přizpůsobení se globalizaci v té první fázi jsem vnímal tak, že e, tady prostě mizely určité průmyslové podniky, e, protože se výroba přesouvala tam, kde byla pracovní síla levnější. No, a včera nám přistal na stůl e, dokument, který se týká dopravy. U dopravy nejde až tolik o globalizaci, jako spíš o narušení konkurence uvnitř Evropské unie jelikož eh, právní normy se natolik liší, co se týče odměňování, sociálního zajištění a tak dále, že tomu eh, narušování napomáhají. Viděl jsem nedávno francouzský eh, příspěvek na, v televizi, kde prostě jedna, velká, jedna velká bulharská firma se spojila s francouzskými E, dopravci ohledně e, výroby. E, tady už prostě nejde až tolik o nějaké přizpůsobení se globalizaci jako určitá vnitřní, vnitřní pnutí a hnutí uvnitř Unie. A teď k těm supermarketům. My jsme se domnívali, že na některých trzích supermarkety vytvářejí takový tlak na výrobce, že někteří e, musí e, jít cestou delokalizace, aby zůstali konkurenceschopní a těmto e, supermarketům vyhověli, co se cen týče. Takže tady se prostě stává, že ty dominantní supermarkety tlačí ceny čím dál tím dolů. A teď najednou jsou i tyto samotné supermarkety v problémech. A já si kladu, zdali je třeba tyto supermarkety teď začít podporovat. E, přitom podniky, které jsou mnohem menší, bankrotují a jejich pracovníci nedostávají žádnou pomoc z Fondu pro globalizaci. Takže tady si skutečně opravdu e, vážně kladu otázky ve spojení s tím fondem pro e, přizpůsobení se globalizaci. Paní Riada, prosím. To je zajímavá otázka, kterou jste tady vznesl a možná, že bychom se měli podívat na definici Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a jaká je ta míra flexibility, protože i u nás doma v Irsku máme určité hranice, e, určitý problém třeba s rybáři, e, ti jsou někde na dolním konci seznamu, ty se nedostávají e, vlastně k žádné pomoci. A vlastně vy tady hovoříte o supermarketech, o tom, odkud vlastně mají své zdroje a jak to je s výrobci těchto zdrojů. To je opravdu debata, téma hodné debaty. Měli bychom se k tomu vrátit. A musím také eh, říct, eh, že souhlasím s tím, co řekl pan Vogam ohledně načasování. Eh, tady to bylo poměrně rychlé řešení. Já vím, že v některých zemích to je skutečně zcela v rukou členských států, co do kofinancování a ty členské státy mohou být velice eh, pomalí a někteří ty pracovníci, jak jste velmi správně řekl, se už mezi tím o sebe dokázali postarat, protože ten proces eh, příspěvků, získávání příspěvků z fondu je nesmírně eh, krkolomný a pomalý. A tohle by se mělo změnit, protože jinak to pracovníkům nepři, neprospívá. A ještě jednu drobnost, která se týká té skupiny cílených potřebných, to je ještě třeba definovat a my tady máme tu záruku eh, pro mladé, která je téměř vyčerpána. Musíme tento eh, toto nějak přemostit, to se musí objevit ve zprávě a je tady samozřejmě ještě celá řada aspektů k tomu fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zasloužilo by se to širší debatu později. Děkuji. Předseda, my teď uzavřeme tuto výměnu názorů k bodu 6 a e, to znamená tedy supermarkety Larisa. Chci ještě říct, že pozměňovací návrhy ke zprávě paní Ny Riady musí být předloženy nejpozději do 10. května ve 12 hodin. V našem výboru e, se bude hlasovat o této zprávě 23. května a 25. května se pak bude o textu hlasovat na plenárním zasedání. Paní Niriado, jelikož máte slovo, dovolil, eh, souhlasila byste s tím, abyste rovněž předložila úvod ke zprávě eh, ohledně potenciálu vytváření pracovních míst v malých a středních podniků, podnicích. Mluvit dvakrát během 20 minut. Tak, eh, dobře. Eh, toto už je vlastně zpráva výboru EMPL a Tady se hovoří o tom, jak vytvářet dlouhodobě kvalitní, udržitelná pracovní místa v malých a středních podnicích. My samozřejmě víme, že zejména pro začínající podniky je, k největším překážkám patří nedostatek peněz, respektive přístup k financování. A já třeba vím, že v Irsku, když se eh, pouštíte do eh, podnikání a pak se to nepodaří, tak eh, mm, pak všechno eh, se svalí na vás, vláda vám nějak nepomůže, to znamená, že my nemáme vůbec žádnou motivaci, žádnou podporu pro zakládání nových firm. Přesto malé a střední podniky se hrávají důležitou roli v soudržnosti společnosti a jsou významným prvkem pro eh, zaměstnanost a také pro zaměstnanost mládeže. Také potřebujeme více investic, posílit výzkum, inovace, eh, zkvalitnit školství a využívat eh, potenciál evropských malých a středních podniků. Také se to týká veřejné podpory vzdělávání, tak aby eh, se ta podnikavost mladých eh, pěstovala už od eh, útlého věku. Také bychom chtěli upozornit na regionální rozdíly v tom, jak mají malé a střední podniky skutečně přístup k penězům a na to máme tedy hm, národní finanční programy. Eh, tady ovšem bude třeba, aby byla, byly zajištěny stejné podmínky pro všechny a abychom se zaměřovali více na problémové regiony a problémové země. A tady už je řeč o financování z finančních instrumentů s podporou EU. Je třeba eh, také v zemědělství rozšířit ty finanční podpůrné mechanismy tak, aby na ně dosáhly také eh, družstevní podniky. A podstatné eh, je, abychom tady eh, zajistili skutečně rovné podmínky pro malé střední podniky a také spravedlivé progresivní zdanění malé střední podniky eh, de facto eh, nemají žádnou státní, žádné státní garance. Možná, že bychom měli k tomu IS, ESFI eh, přidat takový ten sociální aspekt, a to zejména v těch odlehlých oblasti, oblastech, kde by pomohlo, kdyby se o prostředky ucházeli subjekty eh, družstevního charakteru. Eh, takže to je ode mě všechno a já samozřejmě jsem připraven odpovídat na otázky. Ano, děkuji vám. A nyní pan Rubik. Děkuji vám. Já eh, se domnívám, že zejména tvorba pracovních míst bude do budoucna sehrávat ještě silnější roli. Zde eh, v českým zemích jsou obrovské rozdíly a souvisí to také se školstvím. A já už jsem to říkal v souvislosti s tím eh, mal obchodem. Nám se příliš zatím nedaří a mělo by se dařit více soustředovat na eh, výrobu, 20% HDP v roce 2020, 30% v roce 30. A já myslím, že bez toho se nám to, no, nepodaří eh, jakékoliv cíle doplňovat, splňovat. Eh, tak eh, je třeba, abychom měli lidi, kteří jsou schopní do podnikatelského rizika. Otázka je, jak, jak by měly vypadat pobídky. Myslím si, že by měly podniky mít jakousi státní eh, garanci, eh, pokud je eh, zisk do jednoho procenta, měli by dostávat tedy určité pobídky a to eh, skutečně eh, nevím, jestli eh, je to, myslím, že je to takto poněkud naivně postavené. Já myslím, že by bylo lepší a zajímavější to, že de facto tím lákadlem, aby se člověk pustil do podnikání, je slušný příjem. A e, čili pokud někdo e, do toho investuje své prostředky, práci, kapitál, tak to by mělo být odměňováno. Čili si myslím, že e, třeba u DPH byla daňová progrese, to by mohlo být zajímavé, ovšem je třeba ta progresivní daň, aby byla vhodně odstupňována a vhodně zavedena. My třeba máme v Rakousku 30% DPH na luxusní auta nebo prostě i na jiné eh, luxusní spotřební položky. Myslím si, že pro výbor rozpočtový je důležité uvažovat tak, tedy v tom směru, jak eh, dále zlepšit eh, průběžné vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Máme mimo jiné také výměné programy pro učně nebo Erasmus pro mladé podnikatele. Ten má kapacitu dneska nějakých 10 tisíc eh, lidí, 10 tisíc studentů a Možná, že tyto eh, výměné programy by se mohly dále zintenzivňovat. Eh, čili pokud tady budeme mít lidi ochotné jít do podnikatelského rizika, pouštět se do podnikání, tak také snáze překonáme krizi. Děkuji a nyní má slovo pan Ward Thank you, Chair. The S&D Shadow. Děkuji. Eh, za SAD se zatím nedostavil náš nový zpravodaj, takže mě požádal, aby se toho ujal. Eh, jeho jménem tedy eh, děkujeme a blahopřejeme zpravodajové za tuto zprávu a zejména zdůrazňujeme to, že je důležité podporovat podnikání a Eh, navíc chceme podporovat eh, růst, protože z malých firm se mohou stávat firmy velké. Také bychom chtěli eh, zdůraznit, že i v evropských prostředcích, v evropských fondech jsou prostředky na růst malých podniků. Ovšem malé a střední podniky většinou se o evropské prostředky ani nezajímají. Myslí si, že to prostě není pro ně. A e, také je e, důležité zdůraznit e, možnosti financování pro výzkum a vývoj. A domníváme se, že de facto u těch kohezních prostředků by také určité procento mělo jít na malé a střední podniky. My zcela jistě víme, že ve strukturálních fondech a podobných opravdu budou prostředky budou příležitosti, jak právě podporovat malé střední podnikání. Ovšem existuje také řada dalších instrumentů a programů, zejména máme ten instrument pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky pravděpodobně o tom nástroji ani nevědí a ty, které eh, o něm vědí, tak eh, mm, jenom malé procento z nich eh, ví, jak se tady pohybovat, jak si zažádat o prostředky, čili myslím si, že bychom měli dělat mnohem, mnohem více pro to, abychom věděli, jakým způsobem o to zažádat a podobně. Merci. Děkuji. Nyní pan Novakov. Thank you very much, First of all, I'd like to... Děkuji. Já bych chtěl především poblahopřát eh, k vyváženému k vyváženému eh, dokumentu. Eh, já jsem k tomu sepisoval stanovisko za výbor Regi, takže jsem se do toho mohl více ponořit a v této souvislosti jsem vložil několik bodů do tohoto stanoviska. Sice e, přiměřenost e, těch různých mikrofinančních prostředků, garancí a tak dále. E, čili já musím říct, že my tady máme slušné peníze, ale je to natolik roztříštěné, že e, prostě podnikatelé nevědí, kam se obrátit, takže oni často se obrátí na banku a tam platí e, drahé úroky, anebo se obrací na konzultanty a ti jsou taky drazí. Čili já si myslím, že by to mělo vypadat jinak, že bychom v podstatě měli mít nějakou takovou e, jednotnou knihu, jednotný návod pro malé a střední podniky. A Dále bychom eh, měli přístup k těmto penězům eh, zpřehlednit. Eh, máme tady teď ještě další paradox, a sice regiony, které by ty peníze potřebovaly nejvíce, tak se si žádají nejméně. Prostě je to pro ně přísložité. Takže, jak říkám, mělo by to být hlavně jednodušší. A už tedy od podávání eh, žádosti přes kontrolu až po výsledky. A já si myslím, že by to skutečně eh, mělo být, eh, měl by se to odehrávat, odvíjet od rizikovosti. Prostě podniky, které mají dobrou pověst a dobrou historii, pro ty by mělo být jednodušší dosáhnout na ty prostředky než noví nebo méně úspěšný v minulosti. Pokud se týče toho horizontu 2020, zejména Erasmu pro mladé podnikatele, tam je dneska zhruba 55 milionů eur na 7 let. To je snad vtip. Mladí lidé by měli být prioritou ne pouze v projevech, ale také v realitě. To skutečně 55 milionů na 7 let to není málo. Dále, eh, my jako parlament budeme eh, hodnotit eh, dosavadní průběh politiky soudržnosti. Dobře, že to všechno sledujeme, ale my bychom měli už vědět, co by mělo pokračovat po roce 2020. Dále, pokud se týče těch specifických programů pro jednotlivé země, my tady také eh, tomu věnujeme určité eh, prostředky a mělo by to skutečně jít také malým a středním podnikům, jenomže když eh, se porozhodnete přímo v terénu, tak malé a střední podniky skutečně většinou nevědí, že mm, se mohou financovat z EU. A poslední věc, a sice eh, to, že tady máme eh, jakési krize, tak to neznamená, eh, že bychom měli snižovat své závazky v tom tematickém kruhu 3. To znamená, jestliže máme například uprchlickou krizi, neměla by to být záminka pro to, abychom škrtali v horizontu 2020 Kosme nebo Erasmu. Já skutečně bych velice nerad se dožil toho, že jakmile ta krize pomine, což tedy jednoho dne nastane, nebude to zítra, ale jednoho dne to nastane, tak že tedy eh, budeme tady bez, bez, bez dalších priorit, na které jsme s tím zapomněl. Děkuji. Merci. Dernier intervenant, monsieur de Nanou. Eh, děkuji. Další, prosím, pan Denano. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, ten, no, ta zpráva jde dobrým směrem. Chci zdůraznit dvě věci. Především otázka podniků v izolovaných krajích. To je důležitý aspekt ve venkovském prostředí. Ve venkovském prostředí eh, není dostatečná vybavenost infrastrukturou a podniky právě jdou tam, kde infrastruktura je, tak to je jeden z problémů. Potřebujeme politickou vůli, abychom umožnili podnikům se eh, etablovat také ve venkovském prostředí, protože jinak budou vznikat eh, nerovnováhy eh, na našich územích. Druhý aspekt. To je otázka sociální ekonomiky a družstev, o kterých se také hovoří v této zprávě. Já myslím, že družstva by měla mít stejný přístup jako ostatní podniky. Evidentně je třeba dále pracovat na této otázce. A konečně, a tady se připojí k tomu, co jsme eh, včera i dnes řekli o globalizaci. Je třeba, aby malé a střední podniky byly schopny eh, předvídat, co se bude dále odehrávat i z hlediska globalizace. EU by jim v tom měla eh, pomáhat a to je návrh, který já eh, předložím ve zprávě, který brzy, kterou brzy přednesu na téma přizpůsobení se globalizaci. To znamená předvídat, jak se bude dále vyvíjet globalizace a připravit se na tu další budoucí situaci. Děkuji. Eh, děkuji a nyní prosím zpravodajku o závěr. Eh, dostalo se zpravodajce poděkování, to je správné. Ano, děkuji. Děkuji všem za vystoupení a kdokoliv bude chtít něco eh, přidat, tak rozhodně je vítán. A do toho jistě jsou ještě další body, které je do toho možné vložit. Eh, podobně jako u předchozí zprávy, tady je vlastně určitá návaznost. A já souhlasím s tím, co tady zaznělo, a sice ten problém, který máme eh, s informacemi, to je problém, který vlastně máme v rozpočtovém výboru v mnoha eh, oblastech. Prostě pro mnoho lidí to není ten výbor, který je tak úžasně přitažlivý. já nevím, jak si představují, eh, o čem všechno se tady hovoří a, to musíme do té zprávy jasně dát. Eh, přece i eh, v třeba kliniky v Irsku mm, ty stojí také před otázkou, jako všude, jak dostat přístup k financování. Takže zjednodušení postupu, ano, to je důležité a Eh, pak eh, také eh, ta otázka těch podniků, které už tady mají záznamy z hlediska komplikovaných postupů. A to všechno budu zapracovávat do zprávy a jak jsem řekla, když někdo bude mít námět, prosím, pošlete to. Pokud jde o družstva, ano, to zrovna je téma, mm, kde já jsem viděla, že právě v Irsku například se zavírá celá řada malých obchůdků a Eh, byla, byla tam takové místo, kde byly tři různé podniky, tři různé eh, obchody, které se navzájem vlastně doplňovaly. A to byl velice eh, dobrý příklad toho, jak je možné sdílet prostor Eh, jedno bylo, myslím, eh, hudební nástroje, jedno šicí stroje a eh, prostě dělili se o náklady za nájem a jistě také o další daně. A přitom to byla velice dobrá možnost, jak vytvořit něco místo ničeho, protože nedostali žádnou podporu od státu. A je tady celá řada inovativních myšlenek, eh, a protože já pocházím z velice eh, venkovské části eh, Irska, tak si myslím, že právě ta venkovská krajina, venkovské kraje tady mají opravdu zajímavé možnosti, jak spolupracovat, aby se vytvořily pracovní místa. Čili to všechno chci, aby bylo ve zprávě a ráda také přihlednu k tomu, co mi dále pošlete. A ještě jedno věc. Eh, jak vyslovit mé jméno, pokud nemáte máte pochybnosti, je to jednoduché. Lia. Eh, děkuji, Lia. A eh, Kromě vynikající kvality této zprávy možná přece jen budou některé pozněvací návrhy a to před 28. dubnem 12. hodinou a hlasovat budeme 23. nebo 24. května zde ve výboru. A e, výbor EMPL bude hlasovat 15. června. To je výbor příslušný k této zprávě. A zůstáváme stále u financování malých a středních podniků a jejich e, přístupu ke kapitálovým trhům. A pan Kuzmiuk tady má zprávu na toto téma. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, už eh, u eh, předchozí zprávy zaznělo mnoho o malých a středních podnicích v jednotlivých členských zemích, ale také v Unii celkově. Já se tedy budu soustředovat pouze na tu finanční stránku. Stanovisko, které jsem sepsal, je de facto ke zpráv je eh, výboru Ekon a v této souvislosti naše návrhy jsou eh, jenom stručné, omezují se na několik bodů. Věnují pozornost tomu, že pokud se týče vnějšího financování, eh, tak eh, z 10, ze 70% eh, tyto, peníze, tyto firmy berou peníze z bankovních úvěrů, 20% na kapitálových trzích. Nedávná finanční krize způsobila, že úvěry pro malé střední podniky se staly deficitním zbožím. Velká role rozpočtu EU vůči eh, malým středním podnikům eh, také souvisí s programem EFSI. Já eh, se nyní omezím pouze na ty hlavní teze mého stanoviska a z čeho jsem přitom vycházel. Za prvé, zdůrazňuje se, že rozpočet Evropské unie by měl více usnadnit vstup malých středních podniků na trhy a na a financím. Dále zdůrazňuje, že programy, které podporují SME, tedy malé střední podniky, by měly zůstat v platnosti alespoň do konce daného finančního rámce. Zdůrazňuji eh, úsilí parlamentu o zvýšení prostředků v programu COSME. Dále zdůrazňuje že parlament eh, s potěšením přijal skutečnost, že 75 milionů EU bylo pro malé střední podniky eh, vymezeno v rámci evropských strategických investic tohoto fondu. A eh, velice důležité zejména pro chudší regiony a země je také Eh, geografické rozdělení těchto prostředků. Dále je zde klauzule flexibility, eh, což by opět mohlo pomoci, aspoň finančně, eh, této části ekonomiky. Dále zdůrazňujeme, že vítáme otevření EFSI pro malé a střední podniky a pro tvorbu nových zacílených programů. Dále eh, vítáme eh, dotace pro garance eh, u těch programů, které mají vyšší pákový efekt a podpor konkurence. A dále také připomínáme roli strukturálních fondů pro menší a střední podniky a jejich investice. A dále hovoříme o tom, že Hmm, předpisy, které upravují dostup malých a středních podniků eh, k finančním prostředkům, eh, by tedy měly být nadále zjednodušené. Čili tolik je v mém stručném stanovisku. Pozměňovací eh, návrhy přijímáme do 28. dubna v poledne a hlasování by mělo se odehrát 23. a 24. května. Děkuji, nyní dávám slovo panu Rybíkovi. Eh, tak dnes tady máme velmi zajímavá témata. Eh, velkou roli se hrává zaměstnanost také eh, v rozpočtovém výboru. Všichni víme, že to vždycky začíná tím rozhodnutím živit se samostatně, nikoli jako zaměstnanec. Eh, v Evropě je mnoho eh, lidí eh, takto samostatně si vydělávajících na živobytí a samozřejmě vstup do tohoto sektoru je velice riskantní, vyžaduje odvahu. No a čím více a lidé mnozí z toho mají prostě strach ve eh, výboru rozpočtovém mě těší zejména to, že se nám podaří, eh, že se nám dařila ta eh, preparatory action, které, která se zaměřuje na ženy, poněvadž ženy potřebují flexibilnější pracovní dobu a samozřejmě pokud jste svým vlastním pánem, tak vám to jako ženě usnadní situaci. My jsme mm, nedávno tady eh, hovořili o tom, eh, když eh, do Evropy přijde jeden milion přistěhovalců, tak jak také v této skupině obyvatelstva podporovat vlastní aktivitu, ale také je ta problematika, jak zaměstnavat tyto lidi. A v podstatě tito podnikatelé by mohli více zaměstnávat lidi s tím, že pojí jazyk. No a dále tady máme eh, finanční eh, facilitu pro malé a střední podniky. Eh, my máme mnoho těch, kteří se zajímají o tento program, ale bohužel není vybaven dostatečným množstvím prostředků. Čili možná bychom se měli zabývat tím, jak v horizontu 2020 najít peníze na Eh, na posílení tohoto instrumentu pro malé střední podniky, eh, zejména eh, tam, kde jde o to, že mm, o situace, kdy máme obchodní model, který je úspěšný, ale je třeba více peněz na to, aby mohlo růst třeba i v globálním měřítku. Samozřejmě takto nám eh, se vznikají pracovní místa, to jsou ty takzvané gazely malý, mezi malými a středními podniky, eh, které opravdu jsou schopny posilovat zaměstnanost, jenom by potřebovali ty peníze. Děkuji. Další je pan Bun. Děkuji, pane předsedo. Dovolte pár připomínek jako stínový zpravodaj eh, za, eh, jménem kolegyně. Ve zprávě je hodně toho, s čím můžeme souhlasit a souhlasíme s významem kosme, i když eh, jsem již řekl v předchozím příspěvku, že je třeba najít způsoby, jak více spopularizovat tento nástroj mezi malými a středními podniky a pomoci jim na něj došáhnout. A je pravda, že ze strukturálních fondů dostali malé a střední podniky eh, eh, velké množství eh, prostředků, ale to je třeba do budoucna monitorovat a zjišťovat, jak je to využíváno, zdali je to využíváno efektivně, zdali se opravdu vytváří podniky, vytváří pracovní místa. Jsem si jist, že všichni vítáme eh, prohlášení o tom, že by přístup k těm penězům měl být jednodušší eh, a eh, i výbor pro rozpočtovou kontrolu, e, roz, výbor pro rozvoj a samotné malé a střední podniky na toto stále upozorňují, že je třeba proces zjednodušit a zároveň je tady třeba zajistit určitou rovnováhu mezi tím, aby ty přís, prostředky byly jednoduše přístupné, ale zároveň aby tyto prostředky byly využívány skutečně efektivně. Tuto rovnováhu je těžké dosáhnout, ale měli bychom se o to opakovaně pokoušet a také zjistit, jaké jsou výsledky práce skupiny na vysoké úrovni, eh, protože oni určitě došli k nějakým závěrům a bylo by dobré se eh, o tom pobavit, ale jim se zdá, že je dost obtížné přijít k nějakým, s nějakými eh, pře, novými převratnými způsoby zjednodušení. Já mám dotaz k bodu 5, kde navrhovatelka také, navrhovatel také vítá přesun ze záruk, e, tedy z půjček na záruky. Ano, je pravda, že e, tato, e, tento přesun se prostě bude odehrávat, ale neměli bychom se úplně snažit vyvázat ze závazku poskytovat i půjčky eh, a granty, eh, protože na ty malé projekty, na malé eh, střední a malé podniky se nemusí vztahovat všechna pravidla ohledně finančních prostředků na záruky. Nevzmíme úplně využít, jak vypustit eh, ty granty pro malé a střední podniky. Předseda, děkuji, nikdo další o slovo nežádá. Pane eh, zpravodaj, máte nějaké připomínky na závěr? Nějaká. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat za předložené připomínky. Jsem rád, že míří stejným směrem, jaký já razím ve stanovisku. Já souhlasím s posílením financování pro malé a střední podniky. Důležitým argumentem je také to, že chceme místo dotací poskytovat garance což eh, opět eh, podpoří eh, odolnost tohoto sektoru i s tak malými prostředky, které máme. Také ten Evropský fond EFSI pro strategické investice je důležitý, že alespoň těch 75 miliard je tam vyhrazeno pro malé střední podniky a my ještě usilujeme, aby se tyto prostředky posílily. A ještě jednou připomínám možnost eh, eh, poskytovat po překládání pozměňovacích návrhů, i když času už není mnoho. Děkuji vám. No, puisque, comme vous l'avez dit... No to není, protože, jak jste sám řekl, 2. Eh, května v 18 hodin vyprší lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Omlouvám se, říká pan předseda, bude to 28 dubna ve 12 hodin. Takže 28. ve 12 hodin je poslední chvíle, kdy můžete předložit pozměňovací návrhy. Ve výboru se hlasuje 23. 24. května a 13. a 14. června se hlasuje ve výboru Ekon. Dnes odpoledne máme mimochodem celou řadu e, slyšení. Doufám, že na to e, dojde, dorazí většina z vás, že vás to bude zajímat a e, je to tedy návrh našeho kolegy Jana. A teď bych rád dal slovo zpravodaji, který má či navrhovateli, který má na starosti stanovisko ke zprávě vlastní iniciativy ohledně provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Vzhledem k tomu, že jste mi e, tuto odpovědnost svěřili, tak jsem vypracoval text, který je kritický a vyjadřuje určité politování, e, protože e, tato situace skutečně Eh, spochybňuje autoritu Evropské unie. My tvrdíme, že máme společnou politiku pro zahraniční a bezpečnostní oblast, ale já konstatuji, že 320 milionů, což je 0,2 desetiny rozpočtu Unie, je skutečně velmi skromným příspěvkem. Když hovoříme o bezpečnosti a obraně, tak 0,2 desetiny procenta rozpočtu je málo. A tento rozpočet navíc není eh, zcela eh, vlastně využit Eh, je to 96, 96 či 86% eh, bylo eh, realizováno, eh, což tedy je ukázka nedostatku ambicí, odmítání vidět realitu v situaci, kdy jsme vlastně ohroženi v samém srdci Evropy, kdy je ohrožena naše bezpečnost. Kromě vojenské mise ve středozemí v boji proti pašerákům a posílení naší přítomnosti v Sahelu a v Mali. Eh, pak je tady ještě příspěvek na eh, civilní mise eh, Evropská Odpověď na migrační krizi byla však velice, velice omezená a přiznejme si, že není předmětem nějakého e, strategického uvažování. Je to skutečný půst e, z hlediska e, financování a přitom vlastně vojenské rozpočty šly hodně nahoru. Členské státy zdá se nevidějí nutnost tady těžit z možnosti ekonomiky či, či, úspor eh, množ, z množstevních z rozsahu či z množství a spojit své síly, tak jak je k tomu nabádá článek 46 smlouvy. Já eh, výrazně eh, vítám přítomnost takzvaných battle group v Evropě, ale je to vlastně zároveň něco, co nemůže fungovat, protože příliš komplexní a operabilita není, není vůbec možná, což spochybňuje samotnou myšlenku efektivní bezpečnostní politiky a bez, e, obrany v Evropě. A tady vlastně Členské státy nevyužívají e, vůbec možnosti příslušné agentury. Od roku 2010 navíc je její rozpočet zmrazen a já si myslím, že je skutečně nevyhnutelné, abychom e, zmnožili e, a sjednotili naše úsilí v tomto směru, aby tady se věci nepřekrývaly. A vítám pilotní projekt v parlamentu, který by měl být od roku 2010 2017 podepřen příslušnými finančními prostředky nad rámec toho, co máme stanovené pro přípravné akce a pilotní projekty. Takže na základě tohoto všeho bych teď rád dal slovo našemu kolegovi Gonzalesovi. Kde pak ho máme? Aha. Děkuji. Zapíst. Děkuji. Eh, nejdříve bych eh, chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající eh, práci. Myslím, že je to velice dobrý návrh, stručný, který pokrývá hlavní body mm, celého tématu. Myslím, že s tímto textem výbor AFKO může být spokojen. A samozřejmě náš výbor taktéž. Připadá mně zajímavé, že se berou v úvahu rizika, která tady probíhají, eh, hrozba eh, džihadistického terorismu, hrozba migrační krize. Eh, a tady potřebuje EU mít jasný rozpočet pro obranu a pro bezpečnostní politiku. Dále otázka strukturální spolupráce, což je velice důležitý nástroj, který dává EU Lisabonská smlouva. Doposud to ovšem nebylo plně rozvinuto. Byli bychom rádi, kdyby se také mohla uvést námořní mise eh, ve Středozemním moři, eh, tak eh, jak probíhá také spolupráce s libýskými orgány pod záštitou OSN, kde 13 tisíc životů migrantů již bylo zachráněno na těchto vlnách Středozemního moře. Dále otázka svěřeneckých fondů, trust funds, eh, kde ještě není dostatek závazků ze strany dárců a kde také není dostatečná kontrola ze strany eh, i parlamentu, aby se eh, ověřovalo, kam jdou tyto peníze. 27. dubna Eh, bude probíhat společná schůze o bezpečnostní politice spolu s AFKem a já bych eh, si zatím vyhradil definitivní svůj názor až po, to, po této schůzi. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další je pan eh, poslanec Dechovský. Já moc krát děkuji za vaši výbornou zprávu sice je stručná, ale myslím, že jste vystihl hlavní problémy současné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Já osobně jsem třeba teďka narazil na takovou zajímavost. Byli jsme pozváni, pozváni jako Evropský parlament, jsme byli pozváni na devátý azijsko-evropský evropský setkání parlamentářů Ehm, a já jsem tam reprezentoval s kolegou Čarneckým Evropský parlament a současně tam byli i zástupci jednotlivých parlamentů států Evropské unie. A zjistil jsem, že třeba v Mongolsku vůbec nemáme žádné své uh, Eh, své zastoupení jako Evropská unie. Že zatímco máme v různých státech jako Fiji, máme tam svoji ambasádu a prosazujeme tam vlastní zájmy, tak v Mongolsku, kde je řada států Evropské unie, třeba Německo nebo Česká republika, chodí cvičit své vojáky tak eh, tam nemáme ani svého velvyslance a ani tam nepůsobí, eh, nepůsobí Evropská zahraniční služba. Já si myslím, že je potřeba si dneska pokládat otázku, zda třeba společné nákupy v rámci Evropské unie se nedají zlevnit, především vojenského materiálu. Proč má kupovat Česká republika za výrazně dražších podmínek třeba, třeba bojová vozidla než portugalská armáda? A myslím si, že pokud státy spolu nechtějí spolupracovat na tom, že bychom dělali společnou evropskou armádu, tak by mohli začít spolupracovat na to, aby racionalizace nákladů, která jsou na armádu vynakládané a které v řadě členských států jsou opravdu výrazně, výrazně rozdílné, tak aby tato racionalizace pokračovala. A to je můj příspěvek do diskuze k tomuto materiálu. Merci, Děkuji vám, vážený kolego. Eh, paní kolegyně Claire Děkuji. Chci eh, poděkovat panu předsedovi za tuto zprávu. Společná e, zahraniční a bezpečnostní politika má celou řadu nástrojů e, v různých oblastech, e, které se měly a mohou realizovat více v takovém soudržném pohledu na řešení krize. Jsou tady různé možnosti podle intenzity jednotlivých E, situací. Hodně se toho povadlo, ale zároveň bychom měli zůstat realisty ohledně toho, co by prostřednictvím této politiky mohlo být realizováno. Vědina, e, věd, hodně zemí vidí to združování zdrojů jako jednu z cest, ale zároveň musíme být schopni také reagovat mnohem rychleji a s větším sebevědomím, co se týče rychlého rozmysťování našich zdrojů, tak aby byly co nejefektivnější. To znamená ten soudržný přístup, eh, tak aby byly naše operace skutečně chytré a důmyslné, abychom zvýšili potenciál řešení krizí a zlepšili spolupráci obecně. Děkuji. Předseda, děkuji vám. Eh, děkuji za vaše příspěvky. Eh, kolega González Pons nám řekl, eh, o významu těch námořních misí ve středozemním moři. Vlastně je tady další věc. Frontex velice dobře využívá italských námořních sil Eh, když vlastně na libijském pobřeží eh, vyplouvají ty různé pašerácké lodě, tak cílem Frontexu je eh, také podílet se na těch nákladech jednotlivých států. A pak samozřejmě je třeba si uvědomit, že jsme už na konci eh, gest. Eh, je to velice skutečně eh, malý rozpočet, který, dejme tomu, tvoří 320 milionů, z toho bylo využito pouze 96, pak jsou tady ty battle groups, které jsou přítomny v některých sektorech, ale nejsou mobilizovány. A jejich mobilizace by samozřejmě přivedla celou řadu problémů. A teď je to velice nespravedlivé spravedlivé, protože eh, váha z eh, toho všeho spočívá na zemích, které jsou eh, vlastně v předsednictví, takže to vypadá jako, že váhají ohledně prostě toho vydání signálu a přitom jsou věci těžce proveditelné. Dochází k tomu, že lidé si skutečně neustále víc a víc ptají, co ta Evropa dělá. A Evropa Evropa je neschopná. To není příliš, příliš dobré a navíc to dává vítr do plachet eh, populistům a eurofobům. Tyto otázky si klást musíme, musíme žádat eh, o odpověď od rady. Co se týče eh, združování sil při nákupech vojenského zboží, vojenských zařízení, to je velmi závažné téma. A pak jsou tady ty ambasády, reprezentace našich zemí v eh, třetích státech a Unie v třetích státech. Je to také otázka finanční, eh, co se týče služby pro vnější činnost, eh, tak třeba v Tokiu, v Pekinu, to je již realizováno, ale pak jsou tam různé rozbité snahy a to by se také mohlo združit, to by také mohlo výrazně přispět ke snížení nákladů v rozpočtech členských států. Myslím si, že tady samozřejmě vstupuju na ožehavou půdu svrchovanosti národních států, států, ale e, když se jedná o tu migraci, e, tak některé členské státy intervenovaly v Syrii, v Libii, e, vlastně byly účastny toho, co bylo spouštěcím mechanismem pro rozložení těchto státe, států a co zahltilo potom přístavy některých členských zemí, myslím teďko ty Eh, ty eh, stovky a tisíce uprchlíků a američané zatím nic a všichni se stahují. Takže já jsem chtěl jenom ty problémy nahodit, otevřít určité základní eh, cesty a pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 2. května v 18 hodin. 23. a 24. května budeme hlasovat ve výboru a příslušný výbor, výbor AFET, se vysloví eh, k, eh, k této věci 14. června. A protože hovoří, hovořím o hlasováním, tak teď začneme hlasovat my eh, Vyzývám vás, abyste své hlasovací karty umístili do hlasovacího zařízení, tak abyste se přesvědčili o dobrém fungování vašeho hlasovacího zařízení. Zahajuji hlasování jen tak na nečisto či jinak. Ještě tady několik hlasujících nemáme. 26, 27, 28 karet tady vidím. Hlasovalo zatím 23. Každopádně teď končím hlasování. A před námi Je voulais dire chez les Verts, ils ont droit à combien Ah Takže obracím se k koordinátorovi zelených. Máte tři hlasy a jste čtyři. Jeden z vás se bude muset hlasování vzdát. Hotovo? Děkuji. První text, který bude předmětem hlasování, vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je schválen 15 hlasy proti 13 hlasům. 14 je stažena, 15 kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je zamítnut. 13 hlasů pro, 14 proti, 1 se zdržel. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže schváleno. Sedmnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Osmnáct pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je zamítnut, 13 hlasů pro, 15 proti, jeden se zdržel, 19 je stažena, 20, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto, 13 hlasů pro, 15 proti, jeden se zdržel, 21 je stažena, 22, kdo je pro, kdo je proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je zamítnut, 15 hlasy proti 13, 23, kdo je pro, proti, Myslím, že je to schváleno, ale zkontrolujeme elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno 17 hlasy proti 10, 2 se zdrželi. 24, kde je pro? Kde je proti? E, zamítnuto. Dvojka pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Trojka pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Čtyři pro? Proti? zdržel se, schváleno. 25 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jasné. 14 ku 14. To znamená e, zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. A výsledek je jasný. Schváleno 16 hlasy proti 13. 26. Kdo je pro? omlouvám se, to eh, se vypouští, říká předseda, takže 27, kde je pro? To je také text, který se vypouští, to znamená šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to schváleno. Sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. zamítnuto, 13 hlasy proti 12, 4 se zdrželi. Osmička pro, proti, schváleno. Devítka pro, proti, schváleno. 28. To se ruší. Desítka pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 29 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 hlasy proti 11. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jednička pro? Proti? zdržel se, schváleno. Dvanáctka, pro, <coughs> proti, eh, schváleno. A celý text jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je schválen 25 hlasy proti dvěma a dva se zdrželi blahopřání předkladateli. E, teď máme Svěřenský fond EU pro Afriku. Je to zpráva paní Gardia Zabalo. E, nejdříve kompromis A. Kdo je pro kompromis A? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis A je přijat. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 4 pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 4. Končím hlasování. Schváleno 17 hlasy proti 11 a 1 se zdržela. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 12. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Eh, návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Celý text. Nyní prosím hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Text je schválen 25 hlasy pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji eh, zpravodajce paní Gardia Zabal. A nyní E, návrh stanoviska o kontrole rejstříku a složení odborných skupin komise. Oui, pardon, pardon, pardon. Takže omlouvám se. Musím nejdříve předložit zprávu uh, jinou, protože ta zpráva číslo 13 bude až jako poslední, tak jako to žádá zpravodaj. Takže Jose Manuel Fernández má zprávu Eh, není, nejsou tady převody. Eh, slovo má tedy Gerard Depre, převody z ostatních oddílů. Ano, pane předsedo. Není tady problém. První eh, převod z účetního dvora dvě části. Jednak změna Eh, stáleho místa z AC na AD, to je v rámci politiky, která je eh, provozována v rámci účetního dvora a jednak převod 85 tisíc eur, čímž se eh, uhradí odměny minimálních eh, platů tak, jak to legálně platí eh, v Lucembursku. Čili žádný problém u účetního dvora. Druhý problém, to je společná žádost výboru regionu a Evropského hospodářského sociálního výboru. 110 tisíc eur od výboru regionu a 10 tisíc od EHSV. Tak by se vyhovělo Eh, právním předpisům z hlediska životního prostředí a energetické spotřeby. To všechno sválíme a také eh, v rámci boje proti zastarávání některých eh, technických zařízení v budově obou institucí. Já nemám žádnou námitku, pane předsedo. Hlasování tedy není zapotřebí, jestliže nikdo nemá námitky, tyto převody tedy budou uskutečněny. Žádá někdo o hlasování? Alors, Máme tady jeden text, který nám byl předán pozdě. Je to text, který se týká EHB, Evropského hospodářského sociálního výboru. Ale zdá se, že to nevyvolává žádné problémy, i když to bylo předáno pozdě. Ano, Jedno se týká regi- výboru regionu a jedno se týká EHSV, e ale jde o společnou politiku obou těchto eh, organizací. Ano, čili jde. Já jen hovořím o tom, že tady eh, došlo k pozdnímu předání toho dokumentu, ale je tady schoda, takže nepotřebujeme ani hlasovat. Je to schváleno tímto eh, také v rozpočtovém výboru. A nyní se dostáváme k zprávě paní Triple. Jde o kontrolu rejstříku a složení odborných skupin komise. Máme tady kompromis eh, který, jedna, který pokrývá návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis dvě pokrývá návrh číslo dvě. Paní Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh číslo 3 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3 pokrývá návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 6 pro, proti, ověříme. Je, pardon, je to návrh číslo 5. Končíme hlasování. Návrh je schválen 15 hlasy proti 11. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to schváleno. Návrh 7. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 8. A je tady oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část je schválena. Druhá část. Ověříme druhou část. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A je to zamítnuto, protože je to 15 ku 15. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Návrh číslo 9. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 16 hlasy proti 13. Návrh 10 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 4 pokrývá návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 12 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 13, kdo je pro? A, byl stažen, dobrá. Nevěděl jsem to, omlouvám se. Nyní hlasujeme o celém textu, takto pozměněném. Eh, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Text je schválen jednomyslně. Blahopřeji zpravodajce. Vážení kolegové, tím jsme vyčerpali náš program a sejdeme se dnes odpoledne v 15 hodin, kde vyslechneme velmi zajímavé slyšení o financování malých a středních podniků. Eh, přerušujeme tedy zasedání.